parlamentní rozpravě. Ukázalo to, jak komplexně se dokáže tato sněmovna k otázkám postavit. Děkuji. Um, děkuji. Eh, děkuji. Tato rozprava je ukončená. Zítra v poledne se bude hlasovat. Děkuji. A než přejdeme k otázkám k ústnímu zodpovězení, pak eh, jsou tady ta, určité změny delegací. Paní Head se, je to se skupina eh, socialistů a demokratů. Paní Head se stává plnoprávnou členkou. Pan Estlen eh, mm, se dává, stává plnoprávným členem palestinské delegace. Teď se dostáváme k otázkám k ústnímu zodpovězení. Omlouvám se, že máme takové spoždění. Toto je prvně, kdy já to takto vedu, ale budu vystřídán potom paní Wallis. Takže první První otázka je věru otázka číslo jedna a klade je pan Posad a týká se to právního státu v Srbsku. Um, paní Gery, ano, děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, já budu hovořit rodnou maďarštinou při odpovídání na otázky postavení rady, co se týká právní, stanovisko rady, pardon, právní státy najdete v závěrech rady ze 14. prosince 2010. Rada ve svých závěrech vítá eh, snahu Srbska ohledně reformního programu a ehm, Už je tady i dnes dohoda s mm, EU a Rada nicméně e, prohlašuje, že e, Srbsko i nadále pokračuje v uplatňování stabilizační a asociační dohody. Nicméně Srbsko musí sesílit, e, posílit ze své úsilí v reformě veřejné zprávy, veře, dále soudnictví a je třeba zlepšovat právní stát ve smyslu boje proti korupci a organizovanému zločinu a vytvářet lepší podnikatelské prostředí. Rada nejednala o právním státu v Srbsku v souvislosti s tím konkrétním případem, na který poukázal vážený pan poslanec. Tolik moje odpověď. Pane posletech, máte doplňkovou otázku? Od té doby, kdy jsem tuto otázku podlo, předložil, eh, proběhlo také to, že skupina eh, srbských občanů albánské eh, národnosti byla odsouzena kvůli eh, činům v Kosovu, ale neměl by se tím zabývat EULEX spíše než Srbsko jako takové. A prosím, abyste také se informovali o tomto případě konkrétně, na který jsem se ptala. Děkuji. Vážený pane poslanče, eh, musíte eh, si uvědomit, že Rada v souvislosti eh, s jakoukoliv záležitostí, ať se týká o rozšíření asociační dohodu, musí vždycky myslet na to, že v roce 1993 v Kodani byla ustavena přístupová kritéria, včetně eh, nutnosti eh, dodržovat lidská práva a práva menšin. Nemáme žádné jiné eh, kritéria, žádná jiná měřítka při vyjednávání, kterými bychom se řídili. Samozřejmě, že musím také vzít v potaz vaši radu a maďarské předsednictví si je vědomo tohoto problému a jako je tomu eh, v, v, jsou vždycky při takovýchto postupech, budeme tomu věnovat zvláštní pozornost. Přecházíme k odpovědi číslo dvě, pokla, otázce číslo dvě, pan Higgins. Pan Kaspary má nějaký dotaz? Ano, pane předsedo, já bych měl jednu doplňující otázku na radu v souvislosti s otázkou pana poslta. Můj kolega se ptal, jestli si rada umí představit v tomto konkrétním případu ještě jednou eh, navazat kontakt s vládou a proto se ptám rady, jestli v tomto konkrétním případu si rada eh, umí představit, že by navázala kontakt s odpovědnými osobami. Ještě předtím, než odpoví paní Děry, tak toto není eh, postup podle modré karty. Pokud budete chtít požádat o slovo, tak tady zeptáte eh, svých spolupracovníků a to slovo normálně dostanete. Paní Děry, děkuji vám, pane předsedající. Je běžné, že zohledníme širší kontext a obecně politiku rady v, tomto, v této oblasti. A já vám mohu pouze říci, že jednání probíhají, Teď dospěli do nové fáze. Srbsko odpovědělo na náš dotazník 21. ledna, nám tedy poskytl odpovědět, odpovědi, ale je jasné, že během jednání je potřeba eh, se postarat o projednání všech důležitých bodů, jak eh, v komisi, tak v radě. Teď se dostaneme k otázce číslo dvě, říká pan předseda od pana Higginse. Týká se to malých a středně velkých podniků a maďarského předsednictví, pan Děry. Děkuji vám, pane předsedo. Malé a středně velké podniky hrají klíčovou roli v evropské ekonomice Aby se zlepšily rámcové podniky pro jejich působení, eh, je maďarské předsednictví odhodláno zaměřit svou pozornost na strategii do roku 2020 a na tzv. hlavní iniciativy v oblasti průmyslové politiky a v oblasti inovací, tak, aby to přispělo k dalšímu rozvoji vnitřního trhu. Musíme si uvědomit, že pouze 80 malých a středních podniků v Evropě podniká i přes hranice. Zpráva pana Maria Monteho také poukazuje na to, že musíme odstranit ještě přetrvávající překážky na vnitřním trhu. To se nám podaří pouze tehdy, pokud všechny směrnice, včetně směrnice o službách, která byla tak dlouho projednávána, rovněž dnes s Evropským parlamentem, budou včas implementovány. A je potřeba hledat řešení eh, vstřícná vůči spotřebitelům, týká se také jednotné platební oblasti a dalších eh, překážek, které brání tomu, aby malé střední velké podniky mohly eh, podnikat přes hranice. je Jde také o zjednodušení daňového systému a také o vytvoření jednotného patentového systému v Evropě. A Evropský parlament v úterý přijal velmi zásadní rozhodnutí pro vznik takového patentového režimu. Dále bychom měli umožnit malým a středním velkým podnikům co nejlépe eh, mít co největší přístup k inovacím. Kromě toho se maďarské předsednictví chce soustředit na přeskum v polovině období takzvaného Single Business Act, který by měl vést k vytvoření jakési charty práv pro malé a střední podniky. My eh, volíme komplexní přístup eh, k průmyslové politice a eh, budeme konsistentně usilovat o odstranění všech překážek, které brání malým a středním podnikům v tom, aby se staly skutečnou páteří evropské ekonomiky. Kromě toho je naším cílem přijímat inteligentní regulaci a mm, reformovat instituce abychom omezili byrokracii pro malé a středně velké podniky. Chceme také posilovat inovativní, inovační kapacity podniků, a zaměřovat se i na inovace netechnologické povahy. Chtěl bych vám ještě připomenout, že Evropská rada v tomto smyslu 4. února přijala velmi důležité rozhodnutí související s inovacemi. jde o to, jak mohou malé střední velké podniky získat přístup k financování. A my chceme usnadnit využívání inovativních finančních nástrojů, včetně poskytování výhodnějších podmínek, výho, úvěrových podmínek pro malé středně velké podniky. A na závěr mi dovolte, abych dodala, že maďarské předsednictví radě předložilo návrhy týkajících se víceletých programů pro eh, rozvoj a pardon, pro vědu a vývoj, které obsahují právě eh, eh, specifické nástroje pro malé a střední velké podniky. Například je to mechanismus pro sdílení rizik. Pan Higgins a potom Valčitis. Pane Higgins jako první. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát maďarskému předsednictví za jejich eh, úsilí. Vítám také to, co říkala pana, paní ministrině. Jeden z největších problémů pro malé a středně velké podniky je právě byrokracie. Předseda komise Barroso v roce 2004 prohlásil, že udělá něco, co eh, odstraní tento problém, ale ještě k tomu pořád nedošlo. A když teď slyším eh, prohlášení maďarského předsednictví, tak musím říci, že jsem tomu velmi rád. Je to dobrá zpráva pro malé a středně velké podniky, je potřeba s tím něco dělat, protože to způsobuje mnoho potíží malým a středně velkým podnikům. Pan Balčitis. E, e, Děkuji, pane předsedo. E, vážená paní ministrině, v roce 2008 Rada schválila 15 miliard jako balíček Evropské investiční banky, což mělo právě pomoci malým a středním podnikům. Ve zprávě se říká, že ty finanční prostředky nebyly dostatečně využity, že je využili spíše velké podniky a že ty malé nedostaly finance. Co bude dělat předsednictví, aby umožnilo eh, aplikaci přijatých opatření ve prospěch malých a středních podniků? Děkuji. A paní Sinclair ještě prosila o slovo. Děkuji, eh, pane předsedo. Souhlasíte prosím se mnou, že opravdu nás velice zklam, jsme velice zklamáni, že ta písemné prohlášení, které podporoval můj kolega z West Midlands, Michael Harker, který je předsedou eh, výboru pro vnitřní trh a říká se, že 140 eh, ze, 7, ze 700 a více podniků to podepsalo a ukazuje to opravdu, že tady je nějaká spolupráce eh, v, v, v, co do malých a středních podniků, že že možná eh, vlastně tady žádná není a že radši se každý stará o svůj malý biznis vlastní. Děkuji. paní Gery, až budete připravena. Děkuji, eh, pane předsedo ohledně regulatorního prostředí, eh, jak se na to ptal pan Higgins. Myslím si, že je to opravdu velice důležité pro existenci a pracovní podniky, pracovní podmínky malých a středních podnik, podniku. Když mm, to malé klademe jako první, to je základním kamenem rámce, který chceme stanovit. A to je důležité na všech úrovních, nejenom na úrovni Evropské unie, ale jistě budete se mnou souhlasit, že je to důležité na národní, regionální, místní úrovni. Komise chce věno, pobízet prostřednictvím státních odpor, aby národní aby členské státy pomáhaly eh, se zaměřovat na malé a střední podniky prostřednictvím i školení a jiných. Eh, eh, a také se jedná o DPH při místně podávaných, poskytovaných službách. Má tady být zase usnadněna situace pro věci, jako jsou kadeřnictví, tak, aby se podporoval tvorba pracovních míst. V oblasti lepší regulace komise už přišla s velice důležitými legislativními iniciativami přijala návrh, aby se znovu eh, revidovala eh, směrnice o DPH. Eh, Týká se to elektronických faktur a mohlo by to ušetřit opravdu miliardy komise. Také už v únoru přišla s návrhem tak, aby se snížilo ehm, u mikropodniků břemeno a zase tím plní svoje závazky v rámci akčního plánu pro malé a střední podniky a mělo by to snížit ehm, toto břemeno až až o 6 miliard euro. Komise také pobízí členské státy, aby se co nejdříve na tom dohodly, tak aby ty členské státy, které si tak přejí, mohly využít této eh, výhody. Takže my v Radě rozhodně v tomto směru půjdeme dopředu. Komise eh, my také velice pečlivě zvažuje přemeno každého legislativního návrhu, nejenom pro malé a střední podniky. Takže já si myslím, že tady už máme hodně dobrých návrhů, které byly nastoleny a v Radě pro konkurenční schopnost právě to sledujeme a snažíme se řešit maximum eh, těchto záležitostí a to tak, že co nejrychleji. Ohledně druhé otázky, jak zlepšit eh, přístup k financování. Já už jsem v úvodních poznámkách jak se o tom zmínila, eh, protože se jedná o zejména eh, úvěry a Evropská investiční banka už eh, zvýšila kredity o 60 úvěrování v porovnání s rokem 2007. Cílem je půjčovat později ještě více finančních prostředků v tomto směru. A já si velice dobře vzpomínám, že když jsem byla ještě europoslankyní, tak jsem měla na starosti stanovisko o Evropské eh, eh, bance a já eh, vlastně, a investiční bance. A mohu vám říci, že tato banka velice rychle zareagovala na změněné podmínky a reorganizovala priority, takže jsme velice uvítali tyto kroky ze strany Evropské investiční banky. Já samozřejmě s vámi souhlasím, že někdy se finanční prostředky nedost dostanou na místo určení. Mělo by se to lépe organizovat a musíme proto také lépe sledovat, jak to dělají partneři v členských státech Evropské investiční banky, protože většinou tam jsou vlastně partneři a nemusíme vždycky vinit Evropskou investiční bankou, protože nejde o to, co, že by to ona nedělala pořádně. A souhlasím ale s otázkou číslo dvě v tom, že je opravdu velice důležité, aby úvěry Evropské investiční banky a a vůbec evropské peníze se dostávaly na místo určení, to znamená k malým a středním podnikům. Rada nemůže se k tomuto vyjadřovat. Já bych nechtěla už na tu poslední záležitost reagovat. Děkuji. Velmi dobře, eh, to už by stačilo ohledně malých podniků. Přicházíme ke tři, další otázce. Je to otázka pana Papa Nikolau, iniciativy týkající se hospodaření s vodními zdroji a pitnou vodou. Pokud mě posloucháte, dovolte, abych vás sdělil, že tato diskuse byla prodloužena o čtvrt hodinu, protože předchozí rozprava se protahla. Omlouvám se pracovníkům. Prosím, paní Giery. Um. Ehm, Georgios Papanikolaou úrnak eh, szeretnék válaszolni a vízkészlet. Odpovědě na otázku pana Georgiose Papanikolause týkající se vodních zdrojů mi dovolte, abych řekla, že otázka vodních zdrojů je velmi důležitá pro trio předsednictví Španělska, Belgie a Maďarska. Je to také velmi důležitá součást programu, který jsme začali vytvářet před dvěma lety. a naše trio předsednictví se dohodlo na tom, že vytvoří integrovaný přístup k politice hospodaření s vodními zdroji. My tedy budeme pokračovat v práci, kterou už zahájilo Španělsko a Belgie. A rádi bychom byli, kdyby tato politika byla dotažena do úspěšného konce. V červnu 2011 bychom eh, rádi jako rada přijali závěry týkající se politiky s vodními eh, provodní zdroje. To se bude týkat tří zásadních otázek. Nejprve jsou to extrémní eh, katastrofy, jako jsou sucha, povodně a tak dále, nebo velké deště. Druhá otázka se týká budoucí role ekologických služeb, to je také zásadní věc, které nevedeme dost pozornosti, přijímáme vodu jako něco samozřejmého, ale neuvědomujeme si, že voda má také určité ekologické funkce. A dále, a ta třetí věc, se soustředíme na spolupráci v oblasti vodního hospodářství. Závěry rady by měly posléze vést ke sdělení komise, to by mělo být zveřejněno eh, v průběhu roku 2011. tak, aby byla eh, zabezpečena eh, zabezpečeno zásobování vodou a čisté zdroje vody v Evropě a na závěr mi dovolte ještě, abych připomenul, že maďarské předsednictví organizuje celou řadu konferencí týkající se vodních zdrojů. Jedna konference o eh, sladkovodních eh, zdrojích eh, vody se bude konat v souvislosti s neformálním setkáním ministru životního prostředí 23. 25. března. Společně s tím souvisí také podunajská strategie a rovněž jde o ochradu naší pitné vody. Děkuji paní Děry za vaši odpověď. Je to pravděpodobně poslední otázka, ale máme tady ještě eh, doplňující otázku od pana Papa Nikolase, pana Rybika a paní Tykau. Takže nejprve pan eh, Papa Nikolau. Kyrie Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Paní ministrině, děkuji vám za odpověď. Chtěl bych ještě dodat tolik, že je nutné také připomenout, že komise v roce 2007 ve svém sdělení řešení problému s nedostatkem tokem vody a suchem v Evropě připomíná, že Evropa mm, chce dát k dispozici příslušné prostředky, aby zásobování vodou bylo zajištěno. V mnohých oblastech, v okrajových oblastech a také na ostrovech v Egejském moři jsou veliké problémy se zásobováním pitnou vodou. Například ocelování mořské vody je velmi nákladné. Vítáte přístup k řešení ve smyslu eh, komunitární podpory? Paní Ticau? ministru, <coughs> având în vedere că Ungaria și România au fost desemnate pe 3 februarie. k tomu, že Maďarsko a Rumunsko byly v únoru jmenovány koordinátory pro podunajskou strategii, která eh, má vést k uchování kvality vody v této oblasti, bych se chtěla zeptat, kdy budou prováděny prioritní akce na ochranu hm, pitné vody. Jde tady o výstavbu čističek vody a další opatření. Myslím, že je na čase diskutovat o provádění podunajské strategie. Pan Rybik, děkuji, pane předsedo. I já se chci zeptat na strategii eh, po Dunaji. Chceme kvalitu vody v Dunaji zlepšit a to silně. Všechny akční plány členských států naznačují, že se i eh, zařízení na čištění vody eh, musí zlepšit, tak aby až po ústí Dunaje bylo možné zajistit kvalitu vody k mnohem lepší lepší. Mrs. Geary. Paní Geary, máte slovo. Pane eh, předsedo, eh, já velice děkuji za všechny tyto otázky. Vlastně ukazují, eh, jaký velký význam přikládáte této záležitosti ale přesto někdy nevěnujeme těmto otázkám dostatečnou pozornost. Jak už jsem řekl, řekla, maďarské předsednictví přijde s mm, závěry rady a chce upozornit na problémy, jako jsou extrémní e, jevy spojené s vodou a připravujeme se i na takový vodní, e, vodohospodářský blueprint, který vypracuje komise v roce 2012. Pan eh, Papa Nikolau hovořil o egejských problémech egejských ostrovech a problémech, s nimiž se potýkají jejich obyvatelé. Skutečně například i obyvatelé Barcelony nebo Jižní Itálie jsou si velice vědomi těchto problémů, protože často se musí používat cisterny, aby občané v Barceloně měli přístup k pitné vodě. Uh, Musíme tedy předložit tyto závěry rady a doufejme, že to bude inspirací pro komisi. Takže až se bude diskutovat víceletý finanční rámec, doufáme, že komise se dostatečně zaměří právě na vodní zdroje a jedné s tím spojené problémy. Otázka, kterou položili paní Tykau a pan Rubik, se týkaly Podunají. A dovolte mi říci toto. Byli jsme velice hrdí, že pan Hán předložil um, akční plán ohledně eh, Podunají a tento akční plán přihlíží právě k takovým jevům, jako e, jsou sucha, vůbec kvalita vody, povodně A dva členské státy by tady měly sehrát nejvýznamnější úlohu při realizaci tohoto akčního plánu a to, myslím, je velice důležité. Podunajská strategie se týká osmi členských států plus šesti třetích států a je tudíž velmi důležité, abychom věnovali podunajské strategii větší eh, pozornost. Nejsou tady žádné zvláštní zdroje na to vyčleněné, ale určitě můžeme na, doladit ty existující projekty takým způsobem, aby se efektivněji dali využívat stávající zdroje. Samozřejmě členské státy to nemohou dělat sami, každý sám. Je to těžké, když je tady velmi dlouhá řeka, která eh, propojuje všechny tyto země. Samozřejmě, že některé plány třeba nebude možné uskutečnit ještě za maďarského předsednictví, ale my bychom bychom chtěli eh, to ehm, jak si nastartovat. A to už jsme vlastně udělali v pracovních skupinách na zasedáních ministrů a doufejme, že i na Radě pro všeobecné záležitosti bude možné potom schválit eh, závěry. A pak už bude na nás, do jaké míry se nám podaří uskutečnit všechna tato opatření, jako jsou například kanalizační systémy, vodní čističky v zájmu čist, pitné vody. Paní, e, ještě jedno, protože můžeme ještě přejít, prosím, k čtvrté otázce. E, paní Gere, a ještě tady potom máme jednu jedinou doplňující otázku. Děkuji. Já jsem velmi ráda, že máme ještě čas na to, abychom mohli eh, odpovědět tuto otázku. Tady jde o účast eh, zdravotně postižených osob na rozhodování. My si myslíme, že toto je velmi účinný nástroj pro zlepšování práv postižených osob. Chtěli bychom upozornit pana poslance, že jsme již několikrát prohlásili, že pokud chceme zlepšit postavení postižených osob, tak je potřeba eh, zajistit rovné podmínky pro účast na rozhodování. Je potřeba zapojit do přijímání rozhodnutí. Rada v roce 2008 a 2010 ve svých usneseních vyzvala všechny zainteresované strany, aby usilovali o lepší zapojení postižených osob do rozhodování do, o příslušných politikách. Rada také přijala směrnici, která zakazuje diskriminaci v zaměstnání a na pracovišti ne, z důvodu postižení. Ta směrnice rovněž řeší otázku členství a účasti v organizacích zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak aby byla zajištěna eh, opravdová účast osob s postižením. Komise má také novou strategii pro osoby s postižením, ta byla přijata loni na podzim což je v podstatě pokus eh, o implementaci úmluvy OSN. Maďarské předsednictví ještě zvažuje přijetí eh, závěrů rady, které by eh, této otázky také týkaly a doufáme, že v červnu bude moc, možné je přijmout. Co se týče založení eh, výboru pro zdravotní postižení. Žádný takový návrh nebyl radě předložen. Chtěla bych připomenout eh, poslan, panu poslanci, že rada se může zabývat pouze návrhy, které jí eh, komise předloží. Samozřejmě my reflektujeme i to, co vyjádří parlament. A teď je tedy na řadě pan, paní Blinkevičutě. Děkuji, že se můžu zeptat ještě na jednu věc. Děkuji vám za vaši odpověď, paní ministrině. V lednu tohoto roku forum pro osoby s postižením zorganizovalo schůzku a komisařka Redingová na tom zasedání prohlásila, že členské státy v Evropské unii nesouhlasí s prováděním úmluvy pro boj proti diskriminaci z důvodu postižení. Ale já si myslím, že to je jeden z nejdůležitějších právních aktů, který má chránit práva osob s postižením. A proto se chci ptát, jestli Maďarsko bude eh, něco dělat s implementací a přeskumem této směrnice a podniknete nějaké konkrétní kroky, aby konečně bylo možné tuto směrnici přijmout? Köszönöm szépen a miniszter asszony válaszát. Děkuji eh, za vaše odpověď. Já bych eh, chtěl vyzvat radu, aby věnovala pozornost účasti osob s postižením na legislativních eh, postupech. To je důležité také pro poslance. My jsme zástupci občanů a já bych chtěl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 ugye mondhatnék én önnek olyat hogy majd mi most megoldjuk mert mibe kerülne nekem azt mondani ilyet nem fogok mondani. Která má, směrnice, která se má skoncovat se diskriminací, samozřejmě, že to určitě vyřešíme, protože seliby a takováto prohlášení jsou levná, ale musíme si eh, uvědomit, jak obtížný je legislativní proces a e, konkrétně se to týká této směrnice. Je ovšem v našem zájmu, abychom tady dospěli k pokroku. Zaměříme se na aspekt postižení v této směrnici. Máme v úmyslu e, uspořádat dvě zasedání na toto téma. A minimálně doufáme, že se nám podaří pokročit vpřed v této věci. My se nesnažíme tlačit to celé dopředu, ale zaměříme se na aspekt postižení. Ráda bych také řekla, že to bude obtížný boj, protože členské státy uvádějí finanční důvody, odvolávají se na své finanční problémy. Dělá to i můj vlastní členský stát. kde se nám nepodařilo zajistit eh, plnou, plný přístup pro osoby s postižením k, veřejných, eh, k veřejným institucím. Ale my eh, jsme přesvědčení, že se nám podaří s tím pohnout. Tak říkal pan Koča, ono nejde jenom o lidi s postižením, jedná se také o mladé matky například o e, lidi, které normálně bychom neoznačili jako osoby s postižením. E, teď e, ohledně otázky pana Koši, jak můžeme lépe zapojit parlament do tohoto procesu? Pane Koša je předsedou meziskupiny pro osoby s postižením a nepochybně je ve výborném kontaktu s komisí a nejenom s radou a předsednictvím. A už při celé řadě příležitostí jsme viděli, že kdykoliv parlament sehrává v něčem průkopnickou úlohu, pak rada i komise eh, mají pocit, že musí následovat. Tudíž eh, ty věci, které budete probírat parlamentu, určitě se stanou i součástí návrhu komise. Pomyslete jenom na strategii v otázce Romů. Například eh, výbor eh, Líbe schválil zprávu paní Jaroky o Romech a teď už je lepší šance, že ustanovení, která jsou v této zprávě, se dostanou i do dokumentu komise. bohužel už nám nezbývá eh, čas na odpovědi na ostatní otázky, ale pošleme odpovědi při pří, písemně. Ještě doplňující otázka. Já bych nyní nechtěl předložit eh, mou otázku. Vím, že jste se snažil projednat eh, co nejvíce otázek, eh, ale já mám otázku, která není přímo ve vztahu k tomuto tématu. Chtěl bych pouze upozornit na to, že máme určitý problém s parlamentní kontrolou, to jistě víte, a již třikrát jsem v plénu eh, nemohl předložit otázku. Nemáme na to nikdy čas, eh, takže prosím, abyste v předsednictvu toto projednal tak, eh, abychom také se mohli dostat k těmto otázkám. Já si uvědomuji, o co tady jde. Nicméně to není předsednictvo, které rozhoduje o načasování obsahu rozprav, ale je to konference předsedů. Je to možná zvláštní, ale je to tak. A hm, kolikrát se eh, přetěžuje náš program, potom jsou to členové předsednictva, kteří to musí řešit, eh, včetně mě. Já se omlouvám všem těm, kteří neměli šanci položit svou otázku a jak říkala paní Děry, všechny otázky, na které dnes nebylo